nenavrhli, takže tyto námitky jsou potvrzeny. Výbor pro ústavní záležitosti se zabýval výkladem článku 47 jednacího řádu. Podle článku 201 odstavec 3 navrhuje následující výklad článku cituji, v rámci eh, proskoumání mezinárodní dohody podle článku 83 jednacího řádu je eh, řízení s asociovanými výbory podle článku 47 eh, aplikovatelné na, není aplikovatelné na řízení podle článku 75. Tento výklad platí jako přijatý, jestliže do schválení předloženého protokolu nezaznamenáme námitky velký. Eh, dále příslušný výbor mi zprostředkoval korekturu k eh, stanovisku přijatému Evropským parlamentem.